Hi colleagues, good morning everybody. Uh, Dobrý den, kolegové, zdravím všechny. Nyní budeme projednávat stanovisko k návrhu směrnice, která by měla pozměnit směrnici o vysílání pracovníků. Spravodajka je Krista Šaldemose a příslušným výborem je výbor pro zaměstnanost a spolu s pravodajkou je tady Elizabeth Morin Šartě a Agnes Jongerius. A naše stanovisko je vydáváno v rámci článku 53. Takže Kristl, máš slovo. Děkuji mnohokrát a já budu hovořit dánsky. Děkuji, děkuji za slovo a doufám, že ještě dorazí více kolegů, než kolik jich máme nyní v sále první řadě mi dovolte říci, že opravdu vítám celou řadu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Samozřejmě musíme se o nich ještě pobavit, ale je to určitá výzva, určitý náročný úkol, protože v mnoha pozměňovacích návrzích eh, vidíme, že názory jdou prakticky opačným směrem, takže by bylo vhodné, abychom našli nějakou společnou řeč a bylo by také dobře, aby výbor pro zaměstnanost vzal v potaz naše stanovisko k jejich zprávě. V první řadě bych chtěla říci, že se jedná o velmi důležité téma, tedy téma vysílání pracovníků je velmi důležité a také velmi citlivé. Je tady celá řada problematických aspektů a to, co je důležité pro naši politickou skupinu, je to, že tady by nemělo jít o nějakou bitvu mezi západní a východní Evropou, ale eh, naším cílem by mělo být zabránit jakékoliv diskriminaci mezi vysílanými pracovníky a místními pracovníky, kteří pracují v místních podnicích. Takže soci, eh, socialisté a demokraté jsou zásadně proti jakémukoliv typu diskriminace. Chceme nastavit takový rámec, který umožní co nejvíce spravedlivou hospodářskou soutěž, který zajistí rovné podmínky pro všechny. A právě v tomto kontextu musíme chápat celou řadu těch předložených pozměňovacích návrhů. A pokud je o ty pozměňovací návrhy, tak já tady v zásadě vidím takové čtyři oblasti, kde bychom mohli dosáhnout nějakého kompromisu. Já když si pročítám ty pozměňovací návrhy, tak eh, mám pocit, že bychom mohli dosáhnout náležité, následující schody, nebo respektive shodnout se na následujících věcech. Eh, většina může podpořit ty výlučné národní pravomoce. A to je něco, co by tady také ráda viděla komise. Taková je stávající situace a byli bychom rádi, kdyby toto přetrvalo i do budoucna. Takže doufám, že tady tuhle věc dokážeme všichni podpořit. Potom je tady další oblast, kde doufám, že se podaří kompromisu dosáhnout a to sice eh, je to ta problematika platu a odměňování. Ve stávajícím nařízení se hovoří o minimálních sazbách vyplácené odměny, ale komise by toto chtěla pozměnit a nahradit to konceptem odměňování. A to je něco, co já považuji za velice důležité a bylo by velmi vhodné, abychom tady našli nějaký kompromis, abychom tedy od toho konceptu minimální sazby přešli ke konceptu odměňování, protože spravedlivé odměňování, to je to, o co tady jde a nám by mělo jít o to, abychom vytvořili takový rámec, který zajistí rovné podmínky pro všechny a řádnou soutěž. Čili neměli bychom tady soupeřit o nějakých minimálních sazbách, minimálních platech, ale měli bychom spíše se bavit o problematice odměňování. Potom další oblast, kde myslím, že bychom měli hledat kompromis, je doba trvání, délka, vyslání. Evropská komise ve svém návrhu e, směrnice o vysílání pracovníků uvádí lhůtu 24 měsíců. To by teda měla, tady měla být maximální délka vysílání. Já ve svém návrhu jsem navrhla 6 měsíců ale návrhy tady máme i ve délce dva měsíce a stejně tak některé návrhy hovořily o tom, že by žádná lhůta, žádný limit tady být neměl. Čili jak vidíte, to je opravdu veliký rozsah předkládaných variant a já doufám, že se nám podaří nalézt něco mezi mm, na jedné straně dvěmi měsíci, na druhé straně e, tím, aby tady limit nebyl žádný. Já myslím, že to je velmi důležité, abychom tady něco stanovili, protože pokud je o vysílání pracovníků, to je velmi důležitá věc z hlediska konkurenceschopnosti podniků, ale také z hlediska zaměstnanců. Já bych ráda na tom pracovala v duchu toho návrhu komise. Já jsem navrhla 6 měsíců, ale možná bychom to měli trošku navýšit, aby se nám podařilo dosáhnout kompromisu. Potom eh, další důležitá věc je, že když se podíváte na průměrnou délku vysílání pracovníků v současné době, tak se pohybuje v rozmezí asi 3 až 4 měsíce. Čili je potřeba se na to podívat eh, v souvislosti s tím, jak vypadá realita v současné době. Dále tady také probíhaly eh, diskuse o tom, v jakém právním rámci se tady pohybujeme, eh, do čeho tu směrnici zasadit. Někteří lidé by byli rádi, kdyby to zůstalo v, v rámci té legislativy jednotného vnitřního trhu, jiní by byli rádi, kdyby se to vztahovalo k jiným aspektům Lisabonské smlouvy. Takže i tady bude velmi zajímavé hledat nějaký kompromis, jaký právní základ vlastně by se měl vztahovat na tu směrnici o vysílání pracovníků. Takže já jsem opravdu otevřená další diskusi a myslím si, že by bylo dobré e, spíše, než abychom se s tím mm, nějak pohrávali, potýkali se v rámci výboru IMKO, tak možná bychom se třeba měli spíše dohodnout, že tu hlavní diskusi necháme proběhnout v tom příslušném výboru, A také eh, je to spíše výbor Jury, který rozhoduje o tom, zda, nějaký pra, zda ten, který právní základ se vztahuje na tu kterou legislativu. Takže možná spíše bychom měli se dohodnout, že tuhle diskusi necháme na výboru Jury jako na příslušném výboru. Také potom je tady ještě to riziko, že se dostaneme do debat, které odstavce vlastně budou určovat ten právní základ, ale opravdu nechám to na vás. Ještě se o tom tedy pobavíme a uvidíme, jak přistoupíme k té problematice právního základu. Dále, myslím si, nebo respektive takto, my jsme týden před Velikonocemi měli mít setkání stínových zpravodajů, ale nakonec to bylo zrušeno, bylo to odloženo, protože v té době nebylo v Bruselu dost lidí, takže jsme se dohodli, že setkání stínových zpravodajů proběhne 2. nebo 3. května a doufáme, že ve výboru IMKO se bude hlasovat o této věci 11. května tak abychom stanovili nějaký rámec pro tuto směrnici o vysílání pracovníků. Já tady, tady vidím tyto čtyři oblasti, na kterých bychom se měli shodnout a jak už jsem řekla, je to opravdu citlivá záležitost a hlavní, o co se tady snažíme, je, abychom mm, tady nevytvářeli žádnou diskriminaci, abychom vytvořili rovné podmínky pro všechny, spravedlivou konkurenci a e, neměli bychom nějakým nežádoucím způsobem tady vyvolávat konkurenci a soutěživost. Já si myslím, že bychom se měli opravdu snažit, abychom dosáhli jednotné pozice. Děkuji mnohokrát, Kristl. A teď, zatímco ještě čekáme na některé stínové zpravodaje, bych chtěla dát slovo ostatním kolegům a slovo má Lucy Anderson. Děkuji, tohle je mimořádně důležitý materiál a já chci poděkovat Kristu za vynikající práci, kterou odvedla, ale také chci říct, jak důležité je to v kontextu Evropské unie. Já vím, že IMCO tradičně nebývá nazírán jako výbor, který by řešil práva zaměstnanců a říká se nám, že bychom měli respektovat princip subsidiarity. Přesto však dochází k zásadnímu narušování hospodářské soutěže zneužíváním současné směrnice o vysílání pracovníků, která nebyla korektně implementována a není korektně aplikována v členských států. To se týká nejenom stavebnictví, ale také silniční dopravy a my víme, že existují eh, nelegitimní postupy a v některých případech eh, tedy eh, dochází k narušení hospodářské soutěže, protože nejsou dodržovány základní pracovní podmínky. Je tedy důležité, aby Evropská unie zasáhla v této věci a já předkládám celou řadu na pozměňovacích návrhů se záměrem posílit tento návrh, zvláště tady při řešení případů, kdy nejde o skutečné vysílání pracovníků a také pokud jde o skutečné prosazování této směrnice v praxi. Potřebujeme, abychom vedli debatu, potřebujeme, aby občané v každém členském státu si mohli být jistí, že bezkrupulózní zaměstnavatele je nebudou zneužívat a že jednotný trh, protože tohle je záležitost jednotného trhu, a funguje nejenom tady z pohledu výboru pro zaměstnanost, ale také z pohledu tohoto výboru. Děkuji, Lucy, a nyní dávám slovo stínovému zpravodaji za APP. E Paní předsedkyně, dovolte mi poděkovat zpravodajce. Máme celkem 233 pozměňovacích návrhů, které je třeba zpracovat při, právě, při práci na návrhu stanoviska. Je třeba tedy zohlednit stanoviska, která jsou často rozdílná i uvnitř frakcí, nejenom mezi frakcemi. A já si myslím, že to poukazuje na to, jak nutné je, abychom se dohodli na jednotném textu, který bychom všichni společně mohli podpořit. Čili, eh, a to je to text, který by neměl přispívat k eh, ještě větší míře nejistoty, naopak tedy k lepšímu eh, lepší transparentnosti je tedy třeba sladit ty rozdílné postupy a normy, které nyní rozdělují východní a západní Evropu. A je třeba posílit fungování jednotného trhu, který by se měl opírat také o férovost obou systémů. Pro mě je otázka délky vysílání zásadní. to je třeba tedy řešit také v souladu s tím, jak to řeší příslušné eh, zákonníky práce jednotlivých členských eh, států. A v naší frakci se přikláníme k tomu, že bychom vůbec neupravovali lhůlku toho, eh, té délky vysílání, ale jsme schopni se dohodnout na kompromisu někde kolem šesti měsíců. Pokud jde o problematiku minimální mzdy a odměňování obecně, tady je třeba tedy konkrétně eh, zvážit eh, to, jaká je struktura eh, té odměny, protože jsou zaměstnavatelé, kteří platí jen základní mzdu, nenabízejí žádné další příplatky, prostě existuje různý způsob odměňování a my musíme ovšem tady dohlížet i na to, abychom nezavedli minimální mzdu ve formě určitého protekcionismu, který by narušoval řádnou hospodářskou soutěž. A Nesmíme však brát tedy v úvahu jen a zemi původu vysílaného pracovníka, ačkoliv je nutné si uvědomit, že tady existují rozdíly a také v tom, zda je například ta, ten systém odměňování upravován kolektivními eh, smlouvami, jaké podmínky panují a tak dále. My však nepodporujeme myšlenku minimální mzdy, možná bychom mohli přijít s nějakým neutrálním eh, termínem, pokud jde o odměňování. A také si nemyslím, eh, že případech, eh, eh, tedy v případě některých průmyslových odvětví nelze vlastně hovořit o vysílání pracovníků jako takových a proto bychom se měli snažit najít eh, kompromis, který by řešil situaci tzv. pendlerů, tedy lidí, kteří za prací přecházejí denně hranici, ačkoliv nejde vyloženě o vysílání, je tedy třeba zohlednit jejich situaci, jinak bychom vlastně mohli přijít s právní úpravou, která půjde proti zájmům této skupiny pracujících. A to jsou všechny moje připomínky. Děkuji. Děkuji, Otmare. A nyní Annelies. Děkuji velice. Já budu hovořit jménem své kolegyně, která se nemohla dostavit, protože eh, ve Spojeném království se připravuje na další volby. Chtěla říci, že tento návrh v návaznosti na svobodu poskytování služeb, což tedy je vlastně právní základ, který zvolila komise, by neměl být prostředkem rozšíření kompetencí Evropské unie do oblasti, kde doposud tyto kompetence nemělo. Pokud jde o dlouhodobé vysílání pracovníků a kdy, tam, kde hovoříme o vysílených pracovnících, je důležité, abychom si uvědomili, že nehovoříme pouze o pracovnících ve stavebnictvích, ale také například mladých absolventech a pracovnicích technických profesí, kteří pracují pro jeden stejný podnik, ale jsou vysíláni do různých zemí. To jsou tedy většinou stáže na kratší dobu, nicméně cestují a pokud se to nasčítá, velmi lehce se dá překročit ten, ta lhuta 24 měsíců, kterou navrhuje původní text směrnice, a to ani nemluvím o těch 6 měsících, které navrhuje zpravodajka. A tady je tedy důležité uvědom, zajistit eh, volný přístup podle nařízení Říma, Řím 2, zvláště pokud jde o pracovníky jednoho podniku, kteří jsou vysíláni a po těch šesti měsících tedy a v případě, že by tedy skutečně měli začít platit ta pravidla hostitelské země již po šesti měsících. Pokud jde o příspěvky do systému sociálního zabezpečení, které se nakumulují u jednoho pracovníka, a který procestoval pět až šest zemí pak by tedy ta možnost, že by vlastně v každém případě bylo nutné dodržovat pravidla učitelského státu vedla k téměř neřešitelné situaci. jedním z navrhovaných řešení je navrhnout výjimku pro pracovníky v oboru informačních technologií a tady hm, Vicky Ford probere tuto možnost na zasedání koordinátorů. Konečně je třeba zohlednit i dopad v praxi, který tento návrh bude mít na pracující a podniky a je důležité, abychom zohlednili eh, všechna stanoviska a přišli s návrhem, který je skutečně příznivý pro práci vysílaných pracovníků. Děkuji, Anelí, a nyní eh, za Alde. Mm, děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat eh, zpravodajce za její úvod. Myslím si, že máme před sebou ještě dlouhou cestu vzhledem k počtu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a z toho jasně vyplývá, jak rozdílné názory máme na tuto záležitost. Problematika odměňování, časové lhuty a transparentnost, to jsou ty hlavní problémy, které tu již byly zmíněny. Já se vyjádřím jasně. Za prvé, pokud o odměňování, my bychom v podstatě tady eh, chtěli upravit minimální mzdu, protože termín odměňování a jeho definice je tedy vykládána různě v členských státech. Někde to znamená minimální mzdu, jinde jakýkoliv zdroj příjmu, ať už tedy ve formě výplaty, eh, či například výplaty v naturálích pomocí eh, šeku na služby a tak a podobně. Já si myslím tedy, že mzda není totéž jako poukaz, díky kterému si můžete koupit lepší ledničku. Pokud jde o časové lhůty, my jsme předložili pozměňovacích návrzy, návrhy, ze kterých jasně vyplývá, že takové lhuty nepodporujeme obecně a už vůbec ne u vysílaných pracovníků. Jinak totiž vytvoříme administrativní zátěž pro podniky a zaměstnance, aniž bychom měli možnost, jak předcházet podvodům a aniž by to zvýšilo transparentnost uzavíraných smluv. Myslím si, že bychom měli počkat na výsledky implementace směrnice v praxi a pak teprve zavádět lhuty, nikoli je stanovovat arbitrálně dopředu. Nedává to žádný smysl a vedlo by to jen ke komplikování byrokracie. A za třetí, pokud jde o transparentnost, musí být jasné jak podnikům, tak zaměstnancům, že podmínky, tedy za jakých podmínek jsou vysíláni do jakéhokoliv členského státu. Pokud členský stát chce, aby eh, pracovníci respektovali jeho pravidel, je třeba to jasně říci, o jaká pravidla jde, eh, například pokud jde o minimální mzdu a požadavky v praxi. Podniky by si měly být nuceny k tomu, aby se najímali právníka, který by jim to vysvětlil. Měly by mít možnost eh, dostat se na nějakou webovou stránku, tam zadat dotaz a jasně zjistit, jaké je řešení. A nikoli pouze tady hledat toto řešení z doslechu. Máme ten slavný případ Laval ze Švédska, kde odbory donutili podnik vyplácet vyšší mzdy, než je obvyklá minimální mzda. A vedlo to tedy k selhání podniku. Je to tedy nastavení takovýchto limitů v podstatě představuje ohrožení hospodářské soutěže. Klíčem je transparentnost, nelze tedy podvádět v kartách, je třeba mít všechny karty na stole. Měli bychom mít na paměti především hladké fungování jednotného trhu, ale také budoucnost Evropy. Nemůžeme obětovat tyto hodnoty nějakým emočním tlakům je třeba, aby naše kompromisní návrhy se opíraly o fakta, o aktuální judikáty z jednotlivých členských států. Ta pravidla musí být jasná pro podniky. Nemůže, nemohou představovat větší zátěž, zvláště pro malé a střední podniky, tam, kde by to vyžadovalo nerealistické finanční výdaje a také byrokracii. Naše podniky a ekonomiky měly možnost růst právě díky fenomenu a fungování na jednotném trhu. Mobilita služeb musí být zajištěna také do budoucna tak, aby bylo možné kvalifikace, volný pohyb kvalifikací po celé Evropské unii a také přes hranice. Děkuji. Děkuji, Dito. A nyní <clears throat> Bulgár, děkuji, děkuji za slovo, dobré dopoledne, milí kolegové, kolegyně zpravodajkou. Pokud jde o tento návrh, my se snažíme zlepšit situaci v oblasti vysílání v prostředí konkurence a samozřejmě podpořit práva pracujících, což podporuje. Ovšem, zde se vyžaduje mnoho práce, abychom dosáhli tohoto cíle v rámci celé EU. Nechceme zde vytvořit nějaký tlak mezi východem a západem, tak jak se to popisovalo. Proto jsem rád za pozměňovací návrhy, které byly předloženy ve výboru IMCO. Osobně společně s některými EPP kolegy jsme předložili několik návrhů, které se zabývaly 11 členskými státy, včetně Litvy. Konstruktivní obavy, pokud jde o princip subsidiarity, ano, tam to bylo podkopáno a právě proto zdůrazňujeme tři nejdůležitější pro nás věci. Definice v oblasti odměňování podporuji to, co navrhuje zpravodajka a mým návrhem se snažíme spíše dostat k minimální sazbě, protože, nebo minimálnímu platu, protože ta, ten termín obměňování vytváří určitou právně nejistotu. Tento koncept minimální mzdy je dostatečně známý mezi členskými státy a mohlo by to zabránit efektivně sociálnímu dumpingu. Dále podporuji to, že bychom z toho vyčlenili oblast dopravy z této směrnice, tak jak to zdůrazňují některé pozměňovací návrhy. Komise by měla přijít se spravedlivým legislativním návrhem a bojovat proti obavám pracovníků v tomto sektoru. V ostatních případech by totiž tento sektor zaznamenal negativní dopady, například administrativní zátěž a zvýšenou konkurenci. Jsem proti těm 24 měsícům, které navrhuje komise, a zároveň na, proti návrhu zpravodajky omezit to na 6 měsíců. Na základě smlouvy omezení při poskytování služeb by měly být zakázány. Máme zde judikaturu a zároveň směrnici o vymáhání, které jasně poukazuje na to, jak dočasná opatření v tomto ohledu by měla být hodnocena a uplatňována. Proto si myslím, že časové omezení by se nemělo být uplatněno, které vlastně nebere v potaz specifika jednotlivých sektorů. A vedlo by to k disproporčním překážkám na vnitřním trhu. Například by bylo problematické aplikovat dlouhodobé projekty, které přesahují 24 měsíců. Myslím si, že zpravodajka připraví vyrovnaný, vyvážený text, který bude kvalitní pro celou EU a vidím, že i některý ostatní kolegové z SAD, ALDE a EKR uvažují podobným způsobem, proto věřím, že toto naše stanovisko bude kvalitní a přeji samozřejmě hodně štěstí zpravodajce a těším se na kompromisní návrhy. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní paní Gebhardt. Já taky Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat zpravodajce za kvalitní práci. A ráda bych tedy opět upozornila na dva, tři body, které tady již byly pro debatovány. Zvláště tedy v souvislosti s otázkou, kterou položila paní Šaldemoze. Problematika právního základu, který by měl ještě přehodnotit právní výbor. Já si myslím, že to je dobrý návrh. My, my bychom se eh, měli eh, soustředit tedy na problematiku obsahu návrhu zaměřeného na ochranu spotřebitele. A já to považuji za dobrý návrh. Za druhé, moje otázka je zároveň tak trochu odpovědí na otázku pana Karase, který hovořil o takové propasti mezi východem a západem Evropské unie a v této věci a i tak probíhají, i v tomto duchu probíhají diskuze. Já jsem však přesvědčená, že je to eh, falešné, protože na jedné straně jde o fungování jednotného trhu a na druhé straně o práva eh, pracujících, které je třeba respektovat. A jde tedy i o práva pracujících, kteří pocházejí ze země, kde jsou obvykle nižší mzdy, případně panuje jiná právní úprava. Já si myslím, že bychom vlastně diskriminovali, pokud by tito lidé působili v zemi, kde je obvyklá vyšší míra odměňování, ale přitom bychom trvali na tom, aby byli odměňováni podle pravidel své země původu. A to by šlo v podstatě proti těm základním hodnotám Evropské unie, tedy právo na nediskriminaci. Navíc tam, kde takovýto pracovník je vysílán, tedy do země, kde je obvyklá vyšší míra odměňování, tak je posílena jeho kupní síla, kterou potom může uplatnit ve své domovské zemi a tím vlastně podpořit hospodářství ve své domovské zemi. A to se mu tady podaří spíš, než kdyby pobíral minimální mzdu. A také je třeba vzít v úvahu výši zdanění. Je tedy třeba, této mzdy, je tedy třeba dívat se na věc komplexně a, a neomezit se jen na problematiku protekcionismu. Já jsem také slyšela tedy argumentaci v tom smyslu, že jde o to, aby pracující ze zemí, kde je nižší míra odměňování, nebyly diskriminováni a měli právo požívat stejná práva jako pracující ve svém hostitelském státě. Tady tady nejde o to, zdali je něco víc nebo méně. A ten problém je daleko důležitější. Děkuji. Děkujeme, Evelyn. Ivan Štefanec má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si myslím, že tento návrh je příkladem toho, co Evropská komise nemá dělat protože to jasně podkopává princip subsidiarity a my bychom skutečně vůči tomu neměli být slepí, vůči realitě, kde je 14 národních parlamentů z 11 zemích předložilo odůvodněné stanovisko proti tomuto textu, takže je to jasný ukazatel toho, že něco není v pořádku. Druhá věc, tento návrh se jasně snaží do toho vnést více byrokracie, což je něco, co nám vadí a zároveň to jde velice jasně proti svobodě pohybu, volby a vůbec podnikání v EU. A proto si myslím, že to bohužel vlastně jde i proti naší konkurenceschopnosti v Evropě. Je to problematický návrh, nedovedu si představit, že bychom ho v této verzi podpořili. Děkuji. Děkujeme. Zelený stínový zpravodaj je mezi námi. Igore, máš slovo. Děkuji za slovo, pane, paní předsedající. Já bych nejprve rád poděkoval samozřejmě za odvedenou práci paní zpravodajce u tohoto nesmírně citlivého a složitého tématu. Pozměňovací návrhy, které předložili kolegové, i na základě technických jednání z před dvou týdnů vidíme jasně, že stanoviska jednotlivých politických skupin jsou opravdu diametrálně roz, rozdílná. Je to vlastně třetí výměna názoru. My, jak je vidět, chceme podpořit revizi této směrnice a pokud jde o délku vysílání, Moje frakce nezměnila stanovisko. Těch 24 měsíců navrhovaných komisí je podle nás příliš dlouhé. Musíme bojovat proti zneužívání a právě proto bychom chtěli snížit toto období na 12 měsíců maximálně, nebo možná dokonce 6, tak jak navrhuje zpravodajka. Na základě návrhu je jasné, že stanovisko naší skupiny se liší od ostatních skupin, proto doufám, že nalezneme kompromisní návrhy, abychom nalezli nějaké rozumné délky trvání vysílání pro celou naši celý výbor. Nahle je to otázka odměňování. My si myslíme, že volný pohyb pracujících by měl být zajistě, zajištěn v rámci EU a mělo by to vést k odstranění jakékoliv diskriminace na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnanost, odměňování nebo jiné pracovní podmínky v zaměstnání. Čili naše skupina si myslí, že rovná práce, stejná práce by měla znamenat stejnou úroveň odměňování, a právě proto je stanovení tohoto odměňování velice důležité. Pokrývá to oblast mzdy nad rámec minimálních mzdy. Směrnice by měla jasně stanovit i definice toho, co to je odměňování, a to na národní úrovni, aby jsme umožnili různým systémům v rámci EU uplatnění. Těším se na aktivní spolupráci a samozřejmě i na kompromisní návrhy tam, kde to bude možné. Děkuji. Děkujeme, Igore. A nyní Andráš vám. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si myslím, že to, co je na stole, od Marka Raz na stínový zpravodaj to řekl velice jasně, je to nesmírně komplikované. Já chápu stanoviska těch, kteří bojují za tento návrh po určité době lidé, kteří pracují pro stejnou společnost, by prostě měli mít stejnou odměnu za stejnou práci. To mohu podepsat. Těch 24 měsíců je čas, který bychom neměli snižovat. Myslím si, že bychom mohli tento návrh komise akceptovat. Ovšem, když hovoříme o diskriminaci, my se snažíme bojovat proti diskriminaci tímto návrhem, ovšem to ani si myslím, není možné dosáhnout. Například ve Stuttgartu, paní Gebhardt ví, pro stejnou práci dostanete třikrát více, než například u mě, kde já žiji, někde na venkově. A my jsme to nikdy nevnímali jako diskriminaci. Lidé ze stejné spolkové země prostě mají často různé platy a to, že se zde snažíme harmonizaci na úrovni celé EU, to je prostě nemožné a proti tomu bychom měli bojovat. A dále, když se konkrétně podíváme na směrnici o uplatňování na hranicích i mezi starými členskými státy EU, zjistíme, že ta praxe vlastně znamená zastavení těchto přeshraničních eh, aktivit. Nejde pouze o to, že by pravidla měla být aplikována. Jistě, já souhlasím s tím, musí být respektovaná a aplikovaná. Ovšem v realitě vidíme, že ta pravidla jsou natolik komplikovaná a úplně otržená od reality, že najednou bráníte sférovému a zákonnému poskytování přeshraničních služeb. A my jsme proti tomu. My za EPP chceme, aby byla samozřejmě pravidla respektována, ale přeshraniční aktivity by měly být povoleny a pokračovat. A toto, jak se zmínil pan Karáns, by mělo být naší hlavní linii v tomto ohledu a doufám, že nalezneme kompromis. Děkujeme. Růža má slovo. Rů, růža má slovo. Promiňte, já se, já se, se moc omlouvám. Ano, Růža tun, děkuji. Děkuji, já souhlasím s kolegy Toto je nesmírně důležitý dokument. Dokument, který by ale měl usnad, usnadňovat rovné podmínky na našem kontinentu a ne zde opět dělit Evropu na východní a západní, a když to brání svobodnému pohybu osob a služeb, tak to si myslím, že skutečně děláme medvědí službu našemu vnitřnímu trhu, za který bojujeme. Podívejme se na celý obrázek očima jednotného trhu, který nám leží na srdci a zároveň v zájmu zdravé konkurence. Evelyn, velice rychle, ano, děkuji za slovo. Já vím, že nemáme čas. Pane Švábe, vy jste to podle mě záměrně nepochopil. My samozřejmě chceme dosáhnout rovné odměňování za rovný, rovnou práci na stejném místě. To chceme. My netvrdíme, že by to mělo být stejné v rámci celé EU. Druhá věc. Nemohu dovolit, aby nějaký Němec ve stavebnictví eh, by dostal lepší podmínky než rumunský pracovník na stejném pracovišti. My prostě nesmíme dovolit diskriminaci například ve Stuttgartu. To musíme řešit. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní bych chtěla říci, že si vážím to, jak Kristel se snaží o koncenzu, jsou zde různá stanoviska. Je to nesmírně citlivé, důležité téma pro mnoho z nás. Já se ptám, proč komise vůbec předložila uh, tento návrh, když už nyní máme 11 žlutý karet. A nejsem ze střední nebo východní Evropy, ale ptám se z jiných důvodů. Víte, my v EPP jsme prostě proti diskriminaci, to by chtěla i říci jasně, my jsme proti dumpingu v oblasti platů, proti nerespektování práv pracovníků, takže prosím, aby tato ideologická bitva zde nezazněla mezi námi a máme O to zde opravdu nejde my si myslíme, že musíme bojovat za tato práva jiným způsobem, způsobem, který nezabrání svobodě pohybu, konkurenci a pilířům interního trhu a zároveň to nezničí pracovní příležitosti. A že to neobrátí naše občany zády Evropské unii, protože my neustále zvyšujeme překážky, byrokracii, stěžujeme situace podnikům při zaměstnávání, stěžujeme podmínkám vnitřního trhu Pokud by si chtěla vystoupit, samozřejmě můžeš požádat ještě o slovo, ale já jsem chtěla rovněž vystoupit k tomuto bodu a velice konkrétně o co jde. Minimální harmonizace by vedla k další fragmentaci. Dále je to subkontraktování dílčí kontrakty, které to celé ještě více zamlží. Stejná společnost by teda dávala různé platy svým zaměstnancům v souvislosti s tím, kdo je hlavním kontraktorem, to by mohlo vést dokonce i ke ztrátě pracovních příležitostí. Nebudete schopni vždycky aplikovat podmínky hlavního kontraktora a délka vysílání detail, analýz, o tom hovořili rozsáhlým způsobem ty transfery v rámci jednoho podniku bychom tím totálně zničili. Realisticky prostě ty transfery nemohou být pouze na 6 měsíců. To nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Jasně to poškozuje možnosti vysílání pracovníků. A jak již bylo řečeno, Jde i o problém s nařízením Řím 1 a já skutečně nevím a nikdo zde neřekl, jak bychom to vyřešili. Nebo jak bychom nahradili tyto vysílané pracovníky. Ani to zde nezaznělo. Čili po té době vysílání, kterou bychom museli přerušit v souladu se zákonem. Odměna. Platy, to je národní záležitost. Odměna, to je velice nejasný pojem, který by zde otevřel obrovskou nejistotu v různých případech, co to teda zahrnuje nebo nezahrnuje. Je to různé v různých členských státech. Máme zde minimální sazby v oblasti platů a to bychom měli využívat i v tomto ohledu. Zároveň je důležité uplatňovat to, co již máme k dispozici. Lucy, ty se zmínila o zneužívání oblasti interpretace, ovšem pokud k tomu tak je, tak není záměrem měnit právo, ale měnit tu, ten způsob vymáhání. O to bychom se měli snažit na vnitřní trhu. Takže děkuji a pokud už nikdo nechce vystoupit, tak ještě paní zpravodajka. Takže Kristel, děkuji. Děkuji za slovo, kolegové. Já jsem poslouchala tuto rozprávu pozorně a vidím, že bude obtížné nalézt nějaké společné stanovisko u nás Je to nesmírně citlivé téma. Myslím si ale, že bychom se měli o něco snažit a uvidíme, co se nám povede. Já jsem na začátku této rozpravy řekla, že si myslím, že je to možné, že bychom se měli snažit dosáhnout nějakých kompromisů v oblasti kompetencí členských států odměňování, dále je to délka vysílání. A možná Jury by se mělo potom podívat na všechny ty právní aspekty. Po dnešní rozpravě ale musím říci, že mám veliké obavy, Já se budu samozřejmě to snažit. Pan Karas, to, co řekl, se mi moc líbilo. Bohužel už odešel, ale díky tomu věřím, že snad nalezneme nějaký společný pohled. 2. května proběhne schůzka stínových zpravodajů Kristel. Já se moc omlouvám, ráda bych poprosila všechny, aby respektovali zpravodajku, která nyní vlastně přichází s závěrečným slovem k naší rozpravě, takže velice stručně, paní zpravodajka, já se budu snažit všemožně o nalezení společného postoje po dnešní rozpravě, ale mám určité obavy ohledně úspěšnosti tohoto procesu. Doufám ale, že stínoví zpravodajové se pokusí podobně jako já nalézt kompromisy a že nebudeme trvat na některých principiálních věcech, tvrdohlavě, protože jinak něčeho nedosáhneme. Všichni musíme přistoupit k nějakým kompromisům ve snaze nalézt řešení, které by bylo pro dobro celé EU, interní trh a naše pracovníky. Diskuse bude pokračovat a já doufám, že příště budu schopna předložit několik kompromisních návrhů které by mohly IMKO trošku sjednotit. Děkuji. Děkujeme, Kristel, a já rovněž přeji hodně štěstí. Hlasování v IMKU proběhne 11.5. a v EMPL, který je příslušným výborem, 12. a 13. července. Tím končíme tuto rozpravu k tomuto našemu stanovisku ohledně směrnice vysílání pracovníků a její úpravy. A nyní, milí kolegové, kolegyně, prosím, abyste se posadili na svá místa a dostáváme se k dalšímu bodu na našem programu. A je to pan Logehart, který předložil, která ehm, k tomuto návrhu máme přes 400 různých pozměňovacích návrhů Takže kdo zde nahrazuje pana zpravodaje? Pan zpravodaj je na cestě? Dobře. Dobře, takže jsou to požadavky na přístupnost u výrobku a služe. Počkáme na chviličku ještě na pana zpravodaje. Takže, Mortene, dávám ti slovo. Welcome. You have the floor. Tak vítám vás a máte slovo. Yes.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 A možná to můžeme vnímat i jako známku toho, že je veliký zájem o tento bod. Já vím, že nás také čeká hlasování. Nicméně v první řadě bych chtěl velice ocenit práci stínových zpravodajů. Myslím, že jsme měli velmi dobré diskuse, že jsme hodně pokročili, hodně toho dosáhli a je velmi dobré, že máme v textu tolik kvalitních kompromisů, což je známkou toho, že to všechny skupiny podporují. A když si vezmete, jak složit ta komplikovaná věc to byla, tak jsme opravdu hodně pokročili. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát stínovým zpravodajům, děkuji celému týmu, děkuji sekretariátu Julie N. Všichni odvedli výbornou práci. Rovně si myslím, že to je dobrý signál v tom smyslu, že tento parlament skutečně chce odvádět práci a že chceme vylepšit podmínky pro osoby s postižením a organizace osob s postižením eh, v celé Evropě, takže to je také jasně řečeno Myslím, že naradil za předpokládat tvrdá jednání, ale ty kompromisy, kterých jsme dokáz, dosáhli, ukazují, že my opravdu jsme schopni k věcem přistupovat ambiciozně a zároveň realisticky. Takže já vám všem mnohokrát děkuji a věřím, že většina to dokáže podpořit. Dobře, já vám děkuji. Kolegové, máte všichni hlasovací seznamy a hlasovací štítky? I don't. One second. Okay, we start with the vote. Takže zahájíme hlasování. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A dále pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Číslo 21 ověříme. Zahajuji hlasování. Nefunguje to? Takže prosím, aby někdo, nebo respektive zkuste to vedle. Mám to znovu otevřít? Ne, dobře, takže zamítnu to. A dál tady máme návrh číslo 24 Kolegové, to je na stránce číslo 7. Našli to všichni? Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále přejdeme na 32, ne, 33, říká paní předsedkyně. 33, což je stránka 9 na seznamu EPP, ale je to na stránce 10. Takže kolegové, číslo 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní číslo 37, což je na stránce 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 319, 319. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme návrh 319. Zamítnuto. Dále 321. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 323, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 323. Hlasovali všichni. Přijato číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38. Ten odpadá. Ne? Ne. Takže hlasujeme 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme kompromis číslo dvě. Hlasovali všichni? Přijato. A dále jdeme na návrh 325. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A dále číslo 26, to je na stránce. To je na stránce 327. Tak, Kolegové, hlasujeme o návrhu číslo 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46. Ne, návrh 28 na stránce, u nás na stránce 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 51, ten odpadá. A návrh číslo Ne, takže kolegové, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 37. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Okay. Uh, amendment 39 in favor. Tak, číslo 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Uh, Návrh 42. Našli jste to, vy jste tak rychlí. Takže 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dál číslo 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis. Chcete ověřit? Dobře. 5b. Ověříme. Hm. Zahajuji hlasování. Končím. A je to zamítnuto. Takže 5b zamítnuto. 5e. Kompromis 5a. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A návrh 55. Kdo je pro? Hlasujeme o návrhu 393 a 56, které jsou totožné pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6. Pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 52. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato? Ověříme tedy. Zahajuji hlasování. Konec. Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A dále 53. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní, nyní 59, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 16 pro, proti, drželi se, přijato. A nyní hlasujeme o návrhu 509. Kdo je pro? Proti? drželi se? Přijato. Návrh 94. Pety. Pro? Proti? drželi se? zamítnuto. 19. Kult. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme číslo 19. Kult. Končím hlasování. Přijato. Návrh 510. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 95. Pety pro, proti. zdrželi se zamítnuto. 17. Ne, omlouvám se. 55. Nepozměňovací návrh 55 pro, pro, pro. Kolegové, kdo je pro, zvedněte ruku. Proti. Zdrželi se? Tak to ověříme. To je opravdu hodně oddělené hlasování. Takže 55 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 500, 534. 534, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Dobře, ověříme. Končím hlasování. Zamítnu to. Já jsem hlasovala. 535, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítnuto. Těsně. 536. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 69. Tran. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 537 a 92. Totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 539. To je ale vyškrtnu. 539. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 540. 541 a 61 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. A nyní 71 tran, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Nyní tady máme 72 tran, kdo je pro? Tran 72. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 62. 62 zaměstnanost. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme? Tak ověříme. Zaměstnanost 62. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 20. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 66, kdo je pro? 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pětset šedesát jedna. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 562 a 77 tran, totožné, pro, proti, strželi se, přijato. 563. Kdo je pro, proti, strželi se, zamítnuto. 101. Pro, proti, strželi se, přijato. 564, 59 a 78 jsou totožné. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní 565. Takže 104, 104 pety. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 565. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijeto. 102. Ne, to odpadá. Takže kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 576 a 577 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 107. Pety. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 68 Empl. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tohle, kolegové, je složitý hlasovací seznám. Prosím vás o trpělivost. A dál tady máme návrh 94 na straně 68 v seznamu EPP. Návrh 94. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 101 na straně 70. EPP. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sto šestnáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Musíme jít dál dopředu. A gratuluji těm, kdo udělali ty kompromisní návrhy a máme tady máme tady prosím o klid 165 na straně 78 165 mhm. pro Proti? Drželi se zamítnuto. Návrh 1. Empl. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Ne? Ještě ne? Přijato. Dále návrh 1 tran pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 2 pety pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 2 fem pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 166. 167. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A dále návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Teď jsou souhlasíte s tím, abychom hlasovali unblock? Já se jenom ptám. Takže nebudeme hlasovat hromadně, Andreus. Omlouvám se. Okay, now we take all the FAM A nyní všechny návrhy FEM 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 5.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 pro, proti, zdrželi se. Ověříme číslo 11. Přijato. Teď nám tady hodně návrhů odpadá. 100, 100, 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 6. You want to have a check? Chcete to ověřit? 172 tedy ověříme. Check is closed. Končím. Hlasování zamítnuto. OK. Amendment 6. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. M byl pro, proti, eh, zdrželo se zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, FAM, pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 14, FAM, pro, proti, zamítnuto. 15, odpadá. 4, MP, pro, proti, zdrželo se, přijato. Pozměňovací návrh 15, FAM, pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 173 odpadá. Pozměňovací návrh 5, TRAN pro, Pozměňovací návrh 176 pro, proti, držel se, zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 5, trán, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. A nyní začínáme hlasovat k pozměňovacímu návrhu 8. Zahajuji. Končím, zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 5, tran, kdo je pro, proti, držel se, Zamítnuto. Ještě se to ověříme. Pozměňovací návrh 5 tran. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 18 FAM pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 7. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 10 a 19 identické. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 177 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, Trán, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, FAM, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, Trán, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9, Trán, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ještě si to ověříme. Pozměňovací návrh 9, tran. Přijato. 178, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Ještě ověříme. Pozměňovací návrh 178. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 179, pozměňovací návrh 8 a 10, identické, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 180 a 12, identické, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 121. 21. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro, proti, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Ověříme. Pozměňovací návrh 12. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 13. Stran pro, proti, zdržel se. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 181 pro, proti, zdržela se přijato. 182 a 14 odpadá. A musíme přeskočit na stranu 94 za EPP, 192 a 16 identické pro, proti, držel se zamítnuto. 193 a 17 identické, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 194 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 stran pro, proti, zdržel se zamítnuto. 195 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 6 odpadá a tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 24 FAM pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 200 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 200 byl odhlasován jasně, ale můžeme ověřit. Končím hlasování. Já hlasuji z EPP a nemám kartu, takže je to přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, držel se, přijato. Pozměňovací návrh 8 8. Pro, proti, držel se, přijato. Devítka odpadá. 201 odpadá. 206. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 11. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 211 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Dvěstě dvanáct. Pro. Proti. Zdržel se. Ověříme. 212. Končím. Zamítnuto. 213 a 13 jsou identické pro, proti, držel se, přijato. 214 odpadá, A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto 14 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 15 a 215 identické pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 14. Empl pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 218 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 220 pro, proti, počkejte chvilku. Musíme hlasovat také k 219. Takže pro, proti, zdrželo se, přijato. 220. Pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 221. Pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 23 odpadá. A nyní FAM 26 pro. Přeskočili jsme na FAM 26. Našli jste to? Stránka 97 na hlasovacím seznamu EPP. 26 FEM pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Poměrňovací návrh 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 222 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Přijato. Končím hlasování. Jeden hlas chybí. Přijato. 223 odpadá, 224 odpadá. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme. Pozměňovací návrh 17 zahajuji. Dva hlasy chybí. Končím hlasování. Zamítnuto. Podměňovací návrh 226. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 227 a 228 identické pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 229 pro, proti, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pety pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 MP pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 220, 230, 220 236 identické pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 231 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27. Pro. Proti. Zdrželo se zamítnuto. 27 fem. Pro. Proti. Zdrželo se zamítnuto. 16 empl. Pro. Proti. Zdrželo se přijato. 18 pro. Proti zdržel se, přijato. Odpadá a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 235. Pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 28, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ample 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 236, 29, 21 FEM, 21 TRAN, identické pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 237 odpadá, přecházíme FEM 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 235, 32 FEM a 22 TRAN identické pro, proti, zdržel se přijato. A nyní 246, 33 FEM a 23 TRAN, identické, pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 247 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme si ještě 247, zahajuji hlasování. Končím zamítnuto. 248 a 13 5. Identické, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 249, 250, 251 a TRAN 24 identické pro, proti, zdržela se přijato. Pozměňovací návrh 6 odpadá. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 odpadá. 255. Dvacet dva pro, proti, zdržel se přijato. 255 pro, proti, zdržel se přijato. 24 bylo staženo. A teď tedy 37. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FEM 35 pro. FEM 35 hlasujeme pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní TRAN 25 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní tedy citace 164 a 1 a 31 identické, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A konečně závěrečné elektronické hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Končím hlasování. Gratuluji. 19 a 0. To bylo náročné hlasování. A nyní budeme hlasovat o zprávě Sabín Frchajen o akčním plánu Evropské unie pro e-government na období 2016-2020, urychlení a elektronické transformace státní zprávy zpravodajka chce něco říct. Chci poděkovat všem kolegům a stínovým zpravodajům, kteří se mnou pracovali na tomto materiálu. Byla to velice dobrá konstruktivní spolupráce a myslím, že jsme připraveni hlasovat. Děkuji, Sabín, takže rychle zahájíme hlasování. Kolegové, také je to poměrně složitý hlasovací seznam. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, <clears throat> proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 43 pro, proti, zdržela se, přijato. 44 pro, proti, zdržela se, přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržela se, přijato. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržela se, přijato. 50 pro, proti, zdrželo se při, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželo se přijato. 52 pro, proti, zdrželo se přijato. A nyní kompromisní návrh 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 69 pro, proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, zdržel se, přijato. 72 pro, proti, zdržela se přijato. 73 pro, proti, zdržela se přijato. 74 pro, proti, zdržela se přijato. A nyní 77 pro, proti, zdržel se přijato. 78 pro, proti, zdržel se přijato. 79 pro, proti, zdržel se, přijato. Chcete si ověřit 79? Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 82 pro, proti, zdržel se, přijato. 83 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 89 pro, proti, zdržel se, přijato. 90 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní 97, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní, komprom, a nyní úvodní ustanovení. Kompromisní návrh 1 přijat. A konečně závěrečné hlasování. 31. Tři se zdrželi a dva byli proti. Gratuluji zpravodajce. 32. 32 Takže 32. Konečné hlasování. Děkuji, milí kolegové, kolegyně. Dostáváme se k dalšímu hlasování. Růža Fontun a je to zpráva o geoblockingu a jiných formách diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu. Takže začínáme hlasovat. Spravodajka by chtěla vystoupit. Růžo, pokud mi dáte možnost, tak bych pouze ráda řekla, abyste nezapomínali na to, že jsme výborem pro jednotný trh a ochranu spotřebitele a naši spotřebitele chtějí mít přístup k službám, k tomuto pohybu v našem bohatém kontinentu a samozřejmě, že chceme mít čím dál tím více klientů, chceme otevřít naše trhy a to je vlastně hlavním smyslem této zprávy o geoblockingu. Děkujeme, Růžo, a dostáváme se okamžitě k hlasování. 80. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3. Stránka 6, EPP pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě osmdesát. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 41. 41 nám vypadlo. Takže který chcete ověřit? Dobře, ověříme 283. Končím hlasování. Zamítnuto. 284 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 287 a 27 od kultu, identické kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis, 30 a kde pro, proti, zdrželi se, přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 325 pro, proti, zdrželi se, přijato. 343 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21a pro, proti, zdrželi se, přijato. 369 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. Třista sedmdesát čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Přijato. 374 ověříme. Přijato. 22 hlasy proti 13. A nyní Jury 58, kde je pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Jury 61. Kompromis 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Kompromis 37 ověříme. Check, two missing, check is closed. Končím hlasování, přijato. Sedmdesát jedna. Pro. Proti zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 414 vypadlo, ITRE 53. ITRE 52 pro proti, zdrželi se přijato. Kalt 35 vypadlo, i 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se přijato. Šedesát pětka Jury, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 416 vypadlo, tady 53 vypadlo. Takže 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmdesát pětka pro, pro, Andrease 75. Proti? Zdrželi se. Tak toto nebylo jasné, musíme to ověřit. 75. Zahajuji hlasování. Ještě dva nám chybí. Končím hlasování. Přijata. 75 byla přijata. Kompromis 4. Pro, proti. Zdrželi se přijato. 433. Pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. ITRE 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79, 343 a 68 od Jury, to je identické, takže pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní to budou právní uh, ustanovení pro proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní ustanovení 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis šest pro, proti, zdrželi se. Bylo to vlastně hlasování v bloku, ale přesto jsme to přijali. Jury 5. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRA 11. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis byl přijat v bloku, takže 125. Kult 6 vypadl, 125 a Jury 10, identické návrhy. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kult číslo 8, pro, proti, zdrželi se přijato. Ještě chvilečku, říká paní předsedkyně. Takže 32 jsme přijali unblock, takže 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 13 pro, takže ne, 13 už byla v tom bloku. 154. 154 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Všechno ostatní nám tam vypadlo. Třináctka pro, proti, zdrželi se přijato. Třináctka. Ještě jednou, hlasujeme nyní. Kolegové, návrh 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověříme třináctku. Končím hlasování. Bohužel zamítnuto, bohužel pro růžu. Sto padesát šest pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 156. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 156 vypadlo. Kompromis 18 pro. Proti zdrželi se přijato. ITRE 17. ITRE 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 19 byl odhlasován unblock, takže nyní 12. Promiňte, říká paní předsedající, kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 byl schválený unblock, takže nyní 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. Vy to chcete ověřit? Dobře. 203. Končím hlasování. Přijato. 22 hlasy proti 13. 17 od koutu. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 26. ITRE 26. Proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 27 pro, ITRE 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme. ITRE 27. Končím hlasování. Zamítnuto. Kult 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 38 byl v bloku, takže 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě dvacet sedm, dvěstě dvacet devět, identické návrhy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě dvacet osm a třicítka od Jury identické pro, Pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, procesní poznámka Andrea si prosím. Silvia mi řekla, že 227 a 29 od Jury. Že tam máme většinu, protože velké skupiny hlasují pro. Já jsem tomu nevěnoval úplně pozornost. Mohli bychom to ověřit? 227 a 29 od Dobře, takže ještě jednou 227 a Jury 29. Ověříme. Přijato. Takže jedeme dál. 33 pro. Třicet trojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 35. Takže ne, říká paní předsedkyně. Omlouvám se, všechno nám to vypadlo. Takže to bude 23 od kultu. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A jistě Judith bude žádat ověřit toto hlasování. Dobře, takže ověříme. Prosím, abyste hlasovali, kolegové. Končím hlasování. Jeden nám chybí hlas a bylo to zamítnuto. Jury 33 bylo zamítnuto. Kompromis 7 jsme přijali v rámci bloku. Dobře. Takže Věršiny, já bych ráda poděkovala. Víte, 240, mám pocit, že jsme o tom nehlasovali, nevypadlo to, mohli bychom se na to ještě podívat. Dobře, bylo mi řečeno, že to vypadlo. Ano, bylo to bylo by to vypadlo, kdyby jsme byli, dobře, možná hm, teda ta 79 byla přijata, možná jsem to nějak přehlídla. Dobře, ověříme, říká paní předsedající. Promiňte, ověříme to. Takže bylo mi řečeno, že nemusíme hlasovat, protože 79 byla schválena. Takže prosím. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 30 pro, 3 proti a 4 se zdrželi. Blahopřeji. Blahopřeji zpravodajce Růže. Je to opravdu obrovský příspěvek pro naše spotřebitelé v celé Evropě, takže Růžo. A nyní ještě mandát. Ano, musíme hlasovat o mandátu. Milí kolegové, kolegyně, chcete vystoupit před hlasováním nebo po? Dobře, takže Denis bych chtěl vystoupit. Rád bych poděkoval a jediný důvod, proč jsem požádal o slovo, je, že jsem včera se spravodajkou hovořil o e-mailu od pana Atmara, který tvrdí, že tam neproběhlo hodnocení dopadu pro malé a střední podniky a že i přes velké úsilí zpravodajky mohou čelit určitým nejasným situacím a právě proto navrhuji, abychom neodkládali trialog, abychom hlasovali pro jeho zahájení, ale paralelně provedli i analýzu dopadu pro malé a střední podniky přesně podle jejich obav. Koordinátoři jistě budou muset doládět detaily, ale snad s ním budete souhlasit. Dobře, a nyní Růža, zpravodajka, prosím, máte slovo. Denis jistě bude souhlasit s tím, že se nám povedlo vylepšit tento text, především pro malé a střední podniky. Já jsem kontaktovala mnoho spotřebitelských organizací, združení, malých a středních podniků, ale já skutečně bych ráda poděkovala za tvou obrovskou zaangažovanost při přípravě tohoto dokumentu. Pouze pokud jde o analýzu dopadu, ráda bych řekla, že jsme provedli mnoho studií. 150 stránkovou analýzu dopadu máme od komise, dále dvě analýzy z politického oddělení, 76 stránková hloubková analýza hospodářského hodnocení, rozšíření rozsahu geoblockingu, které udělali významní ekonomové a dále to bylo 72 stránek eh, ohledně vnitřního trhu pro hospodářskou soutěž a regulační aspekty, které připravili právníci, akademici z Florencie, jeden bývalý generální advokát Evropského soudního dvora, čili skutečně budeme-li potřebovat ještě nějaké další analýzy dopady, které ale nespomalí naše jednání a postupy, tak to podpořím. Ale zároveň jsme obdrželi velice dobré hodnocení ohledně analýzy dopadu komise, dokonce i několik briefingů. Pokud pan de Jong požádá o další analýzy dopadu ohledně platného práva pro malé a střední podniky, podpořím to, ale jenom za podmínky, že to nějakým způsobem neodloží, neposune trialog. Já, pokud to správně chápu, tak s tím kolega souhlasí a za těchto podmínek s tím tedy mohu souhlasit. Milí kolegové, kolegyně, nebudeme zde opětovně zahajovat do rozprávu a analýze dopadu. Hovoříme o mandátu pro radu, pro jednání, proto se obracím na koordinátory. Můžeme prosím hlasovat o tomto mandátu? Můžeme hlasovat? Nebo Nikola ještě? Nebo, nebo Virginie by se ještě k tomu chtěla? K tomu hlasování, ale velice stručně. Ano, ano. Já jsem o tom hovořila s Nikolou, samozřejmě že je to mezi koordinátory, já to podporuji. Ovšem to, co řekl Denis, si zaslouží naši pozornost, měli bychom k tomu přistupovat velice obezřetně. Samozřejmě nechceme nějak zpomalovat celý proces trialogu, ale za těchto podmínek si myslím, že bychom Denisovi požadavky mohli podpořit. A myslím si, že to mi říká paní zpravodajka, ukazuje na velice dobrého ducha spolupráce v našem výboru. Dobře, předsedající, budeme hlasovat a zbytek projednáme mezi koordinátory. A nyní elektronicky. Mandát k zahájení trialogu k této velice důležité legislativě. Prosím, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Analý má slovo. O analýze dopadu, já bych... Ne, ne, an, analýzy. Koordinátoři o tom budou hovořit. Nyní hlasujeme, to je, skutečně. Hla, jsme uprostřed velice důležitého hlasování, které dopadlo 31 pro mandát, proti dvěma hlasům jeden se zdržel. Takže budete mít analýz ještě možnost na koordinátorech o tom hovořit, je to na programu, nějak to nezasahuje do toho mandátu. Ještě nás čekají další hlasování. Jestli dovolíte. Velice stručně. Ráda bych poděkovala a doufám, že u trialogu zůstaneme v kontaktu, budu vás pravidelně informovat. Všechny kolegy, všem bych chtěla poděkovat především stínovým zpravodajům, našim úžasným spolupracovníkům, včetně Lukase Klejnovského, mého poradce, Silvie, naše nová poradkyně za skupinu je úžasná, celý sekretariát, především Birgit, která je zde mezi námi. A prosím, abychom skutečně otevřeli náš jednotný trh pro spotřebitele i pro naše podniky. Děkuji. Děkujeme, Růžo, děkujeme za tuto úžasně odvedenou práci. A nyní, kolegové, než přistoupíme k hlasování o rozpočtu, chtěla bych tady srdečně přivítat návštěvníky ze Švédska, ze Stockholmu, z mojí politické strany, takže srdečně vás tady vítám. A nyní velmi rychle hlasování rozpočet 2016, pilotní projekty a přípravné akce. Spravodaj Dalton, doufám, že nic tomu už říct nechcete, výborně, ale samozřejmě tu možnost máte, pokud byste chtěl. Budeme hlasovat tedy bod po bodu. Rozpočtová položka, název, bude tu trošku odborné, takže 020277 Digitální dovednosti pro startupy Maria Grapíny. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Dále 0203, přijato. A tak bylo mi řečeno, že to naštěstí nemusím celé číst, takže eh, projekt o zavádění systému rychlého upozornění, identifikování nových postupů. Denis de Jong, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Dále projekt o vyhodnocování údajných rozdílů v kvalitě produktů prodávaným na jednotném vnitřním trhu. Olga Sehnalová, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pilotní projekt o e, zavádění nástrojů elektronického vzdělávání a digitální dovedností pro občany s postižením. Eva Meidl, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále pilotní projekt o aplikaci požadavků na dostupnost webových stránek při e, nastavování defaultních platform a tak dále. Dita Charanzová, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pilotní projekt algoritmic, zvyšování povědomí o algoritmech Líza Jakoncery, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A konečně poslední projekt Evropská cena pro prototypy, experimentální kreativita a podporu inovačního prostředí. Julia Rada, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. A tím se dostáváme na konec dnešního náročného hlasování. Já vám, kolegové, mnohokrát děkuji za vaši trpělivost. A nyní ještě nás čeká další bod a to je autorské právo na jednotném digitálním trhu. A já předám předsednictví Catherine. Ne, Dita. Paní kolegyně Dita bude předsedat. Okay, colleagues, so we will... Dobře, kolegové, budeme pokračovat podle pořadu jednání. Tady máme další bod, autorské právo na jednotném digitálním trhu a rovnou dám slovo paní zpravodajce Catherine Styler. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla poděkovat všem těm, kdo přispěli k návrhu stanoviska k autorskému právu na jednotném digitálním trhu. Hůta pro pozměňovací návrhy byla 29. března a celkem jsme dostali 508 pozměňovacích návrhů. Ten počet není překvapivý, protože toto téma je velmi důležité, dotýká se řady podniků, platform, hudebního průmyslu, vydavatelského průmyslu a mnoha jiných. Eh, řada těch pozměňovacích návrhů se týká výjimek v oblasti eh, vzdělávání, zachování kulturního dědictví, také zjednodušování udělování licencí, rovněž článek 11, práva vydavatelů, dále užití eh, chráněného obsahu článek 13, potom také články 14 a 16, spravedlivá odměna autorů a výkonných umělců. Já se těším na první setkání stínových zpravodajů, které se uskuteční příští středu 3. května, kde budeme se snažit připravit některé kompromisní návrhy ještě tedy před tou schůzí, což je nebude jednoduché, ale pokusíme se o to. A ještě bych chtěla zmínit, že konečné hlasování by se mělo konat 8. června, ale musím říct, že pro mě jako britskou poslankyni je to trošku složité datum, ale o tom si řekneme ještě někdy jindy. Já každopádně doufám, že se nám ve spolupráci se stínovými zpravodají podaří dosáhnout co nejvíce vyváženého kompromisního textu. Děkuji. Děkuji, Catherine, a začneme s stínovým zpravodají Pascal. Děkuji. Já bych na úvod chtěl říci, že bohužel po svém vystoupení musím okamžitě odejít, takže se nebudu moc účastnit debaty. Minulý týden se sešli stínoví zpravodové, kde jsme všechny tyto věci prodiskutovali a asi by bylo zajímavé říci, že Celá řada kolegů pracovala na tomto textu. Já jsem omezím na svůj komentář k článkům, o, které se bude, o kterých se tady bude diskutovat, tedy článek 3, data mining. My bychom byli rádi, kdyby to omezení autorských práv bylo omezeno pouze na případný výzkum. V případě, že tedy jde o další vytěžování eh, dat, mělo by být možné získat licenci a to platí i o partnerství soukromého a veřejného sektoru článek 11, to je tedy asi nejspornější článek ochrana patentového práva, autorského práva a my si myslíme, že tedy bychom měli chránit Eh, ty, kdo platí novináře a vlastně nesou i finanční riziko eh, spojené s investigativní žurnalistikou. A ty jsou také poškozeni případně případným porušením autorského práva. Takže tady bychom měli rádi konkrétně ošetřena autorská práva vydavatelských domů. A to i v případě, že obsah je zveřejňován na internetu kde tedy vlastně není nutné uvádět obsáhlé odkazy na zdroje a autorské eh, právo. To je mm, velmi důležité, eh, protože eh, tedy toto autorské právo by se nemělo vztahovat plošně pouze za pouze tedy k materiálu, za, které, za který byl obdržen honorář, čili nevstavuje se na ty tzv. snippets. A nechceme tedy nějak omezovat pluralismus eh, vydavatelské sféře, chceme však, aby tento návrh posílil práva autorů a také lépe vyvážel tedy ty obchodní vztahy mezi na jedné straně těmi takzvanými velkými hráči, tak aby tedy tento návrh eh, zohlednil pozitivně i postavení žurnalistů a přispěl k tomu, že tedy žurnalistika bude skutečně kvalitní článek. 11. To je tedy ochrana autorského práva v případě uh, užití online službami. Tady je důležité, abychom vystupovali aktivně a nespohled, nespohled se pouze na odkaz na příslušnou směrnici, který je v článku 14. Tady je vždycky třeba uzavřít dohodu s producenty obsahu a o možnosti užít tady tedy to souvisí také s využitím techniky, která umožňuje rozeznávat příslušný obsah. Tady bychom to však měli omezit pouze na případy, kdy jde o zveřejnění, a tedy přístup široké veřejnosti, nikoli pouze pro případ ukládání. Pokud je eh, o, o to pasivní uchovávání obsahu, tady bychom měli eh, ulehčit pravidla, zvláště pro malé a střední podniky. A to je něco, o čem jsme ochotni ještě dále identifikovat, eh, debatovat mezi stínovými zpravodaje, ale jak tedy říkám, jde především o článek 11 a 13. A o tom se také velice debatovalo na zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji mnohokrát a dále EKR e, Dan Delton. Děkuji paní předsedkyně, já bych také chtěl poděkovat paní zpravodajce za dobrou práci a těším se na nadcházející setkání s nových zpravodajů. S ohledem na vysoký počet pozměňujících návrhů myslím, že nás čeká hodně práce. Já bych chtěl zmínit možná některé ty důležité věci z pohledu EKR e. R. Za prvé článek 11, tady jsem předložil pozměňovací návrh eh, zaměřený na vyškrtnutí, podobně jako celá řada dalších kolegů. Eh, řada lidí má podobný názor na práva vydavatelů, ale prostě mám pocit, že komise zatím neodůvodnila takovou zásadní změnu, bylo by to předmětem výkladu a myslím, že by to způsobilo větší potíže a také nevidím, jaký problém vlastně se tady snažíme řešit. Nicméně je zřejmé, že to, jak to nastavuje komise, by jenom způsobilo další problémy a my jsme ty problémy už viděli, jak jim došlo v Německu nebo ve Španělsku. Třeba ve Španělsku ta situace vydavatelů se zhoršila, nové agregované eh, webové stránky se musí uzavírat a omezuje to možnosti lidí sdílet zprávy online a podobně. Takže myslím, že by to mohlo mít negativní dopady na řadu evropských občanů, kdyby to prošlo. Samozřejmě chápeme, že tady je určitá výzva pro novinový a časopisový průmysl, to je jasné, ale zároveň nevidím, jak toto by jim nějak pomohlo. Myslím, že naopak by to představovalo další překážky, měli bychom být tady flexibilní a snažit se přizpůsobit digitální změně. Čili moje stanovisko k právám vydavatelů se nezměnilo. Pokud jde o hodnotovou mezeru a odpovědnost, tak já vím, že paní zpravodajka tady je trošku, má obavy, pokud jde o původní návrh článek 13 a e, sou, sdílím tento názor. Dále, to, co navrhuje komise k filtrování a rozpoznávání obsahu, tak to by bylo negativní pro nové a rozvíjející se podniky a v zásadě tady jde o to, že by tím byly zakonzervováni ty velcí hráči na trhu a myslím si, že to by nemělo být zájem, zájemem nikoho, o to nikomu jistě nejde. E, omezování svobody na internetu. Tady je celá řada technologií, které už dokážou filtrovat řadu obsahů a to také jistě nechceme. Zároveň chceme, aby práva držitelů práv byla náležitě odměňována, o to nám určitě jde, ale chápeme, že jsou tady určité výzvy, zejména pokud jde o hudební průmysl. E, nicméně tohle asi není úplně správný přístup, protože jednak je to zaměřeno na jednu konkrétní technologii a je zřejmé, že trh se bude do budoucna ještě dále vyvíjet a že ty modely nebudou úplně odpovídat kategorizaci komise. E, takže nechceme jistě podporovat ti, kdo už někale těží z těchto věcí, eh, ale zároveň prostě nemůžu podpořit to, kam to směřuje komise. Pokud jde o vytěžování dát, tak tady myslím, že komise se ubírá správným směrem, ale předložil jsem některé pozměňovací návrhy na vylepšení tohoto znění a na rozšíření definice výzkumných organizací, ale zároveň musíme poskytnout ujištění držitelům práv, aby pokud je o jejich vlastní materiál, v některých členských státech už jsou uplatňovány určité výjimky a myslím, že fungují dobře z toho, co vidím. Takže nechceme narušit eh, těmi povinnými výjimkami komise už ty dobře fungující režimy. možná by bylo vhodným krokem kupředu také některé další výjimky. Potom ještě několik bodů, možná výjimky pro vzdělávací instituce. Tak myslíme si, že tady to je určitě vhodné a e, podporuji snahu e, zpravodajky, aby to bylo co nejjednodušší a nejjasnější. Potom chceme také další ustanovení o dostupnosti licencí. Dále eh, díla, která nejsou běžně komerčně dostupná, komerčně dostupná jídla, tak tady určitě to je vhodné, ale zároveň musíme chránit zájmy držitelů práv. Je tady celá řada problematických věcí, protože když si vememe v potaz ten nedávný případ ESD, tak musíme také zajistit, aby právě i Mm, držitele práv mohli uplatňovat svoje námitky, ale zároveň potřeba zajistit dostupnost kulturně ceného materiálu. Čili já obecně podporuji přístup, kterým se ubírá paní zpravodajka. Myslím, že to směřuje dobrým směrem, ale musíme ještě opravdu odvést veliký kus práce, abychom správně nastavili některé ty technické odborné věci. Takže já vám děkuji a těším se na další spolupráci. Thank you, Dan. Děkuji. Jménem Alde pohovořím sama protože Kaja tady eh, dnes nemůže být vzhledem k tomu, že došlo ke změně programu. Já jsem však spolu s ní rozpracovala některé pozměňovací návrhy a ráda bych se soustředila na, článku, na článek 3, text a data mining. Právo číst eh, je také právem vytěžovat data, je třeba zajistit bezpečnost sítí a databází a nepodrývat fungování aplikací. Článek 4, ten je podle našeho názoru matoucí, protože zároveň hovoří o nekomerčních účelí, účelech a o a vzdělávacích zařízeních, nicméně my víme, že je tu tedy nejasnost tom, jak pojímat například postavení soukromých škol. Navrhujeme text eh, entity, které jsou nekomerční a vzdělávací. Také mm, je tu problém eh, tam, kde hovoříme o zabezpečených elektronických sítích, které eh, by měly fungovat pouze v zemi, kde je tedy to vzdělávací zařízení usídleno. Ovšem k tomu dálkovému vzdělávání dochází tedy prostřednictvím webových platform, kde nejde jenom o pasivní čtení, ale také tedy o vzdělávání formou e, chatu a tak dále. Pokud bychom to chtěli opravdu v praxi regulovat, byla by z toho téměř noční můra a navíc by to šlo proti duchu článku 4. článku 11 jsme navrhli vypustit, protože si nemyslíme, že tedy navrhovaná úprava řeší problém. U článku 13 je důležité to sladit nejenom se směrnicí o elektronickém obchodě, ale také zlepšit současné postupy, které nejsou pro uživatele dostatečně transparentní. Proto navrhujeme formulace, která definuje lépe, co to je notifikace a co to je tedy odepření přístupu jak k obsahu, tak i možnost uživatele bránit se proti tomuto odepření. A odvětví, které se zabývá odvětví e, obsahem, může mít dojem, že tedy nezastupujeme e, jeho zájmy, ale ve srovnání e, se Spojenými státy Evropská unie ne považuje autorské právo za jedno ze základních lidských práv a není také dostatečně chráněno. My si myslíme, že je důležité jasně rozlišovat mezi platformou, která je přímo zapojena do produkce obsahu a mezi platformou, která pouze umožňuje eh, uživatelům stahnout si obsah, ale nemá žádnou kontrolu nad tímto obsahem. A konečně u tohoto článku se nemyslíme, že je v něčím zájmu aby byl obsah filtrován. Platformy, tam, kde jsou upozorněny na to, že došlo k porušení autorských práv, by měly dát možnost autorovi buď se dohodnout, anebo zabránit přístupu. Pokud bychom tuto zodpovědnost přesunuli pouze na platformy, byla by to pro ně výmluva, proč tedy odepří přístup k některému obsahu, ale problém by se neřešil. A konečně chceme také dvě nové výjimky, jeden eh, k obsahu generovanému uživateli, jeden k takzvanému eh, panoramatickému pohledu, protože to je třeba řešit v digitálním věku. Také máme pozměňovací návrh k ustavení databáze poté, co se nepodařilo založit globální a databáze obsahu. Všechny strany se domnívají, že jsou současný způsob řešení a toho, jak je registrován obsah, který podléhá spoplatnění, není dostačující a je třeba tuto situaci dále řešit. To je tedy vše, co jsem chtěla říct jménem Kaje a těším se na další spolupráci. A nyní se zeptám, jestli je tu někdo za GUE, kdo by chtěl vystoupit. Není tomu tak, takže Julia Reid za zelené, děkuji. Nejprve bych ještě jednou chtěla poděkovat eh, zpravodajce za vynikající zprávu a to, že jsem předložila více než 100 pozměňovacích návrhů, neukazuje na nějaký problém se stanoviskem, spíše na to, že návrh komise si zaslouží opravdu důkladnou práci. A navíc moje pozměňovací návrhy do, ve stejném duchu jako původní stanovisko. Za prvé, pokud jde o vytěžování obsahu a dat, je důležité uvědomit si, že pokud to někdo dělá, obvykle tedy vlastně těží z až milionů různých prací, ke kterým jsou autorská práva ošetřena různě. Náklady na provedení transakce spojené s úplotou by byly obrovské, takže to nedává smysl. Navíc tady to máme určitý, určitou mezeru v zákoně, kde tedy se tím data miningem zabývají nejenom výzkumné instituce, ale také podniky specializované na tuto aktivitu. Pokud tedy dovolíme tyto data mining pouze pro výzkumné instituce, bude z toho nepřímo vyplývat, že pro kohokoliv jiného je to zakázané a to tedy by mělo dopad na fungování těchto podniků. Já tedy souhlasím s principem, že právo číst dává právo vytěžovat data a je to něco, co by mělo řeš, řešit autorské právo. Není to tedy na bedrech uživatele, který pouze vytěžuje určitý text. Pokud jde o dodatečné autorské právo, Evropský parlament tento princip opakovaně odmítl a já jsem si jistá, že e, tento výbor bude postupovat stejně. Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, které jdou v duchu vypuštění článku, což je i v souladu s eh, stanoviskem zpravodajky. Bylo by nezodpovědné zavést eh, zákon, který by stížil sdílení kvalitních eh, kvalitního zpravodajství na sociálních sítích. Je to tedy nezodpovědné zvláště v prostředí, kdy se šíří tzv. fake news, falešné zprávy a tím bychom vlastně podrývali tu možnost oslovit širší uh, čtenářskou obec. Není možné použít hyperlink bez toho, že bychom použili snippets. To je nutné vysvětlit, protože velmi často ta URL adresa již v sobě obsahuje název článku a pokud tedy budete chtít účtovat peníze za skopírování článku a zároveň bude možné vidět, co je tedy vlastně v názvu tohoto odkazu je prostě příliš složité, byla proti tomu již velká opozice ve Španělsku, v Německu, představuje to ohrožení základních práv. Podobně u článku 13 Tady návrh zpravodaje představuje vylepšení původního textu, ale já pochybuji, že tento článek vůbec potřebujeme a raději bych byla, kdyby se z toho stala bezpečnostní záruka pro práva uživatele. Máme celou řadu postupů, kdy lze uzavřít dobrovolnou dohodu. Tato dohoda nebere v úvahu práva uživatelů a umožňuje tedy zamezit přístup k obsahu, který je tedy z právního hlediska, by měl být volný, uživatelé nemají možnost se bránit a já jsem na toto téma předložila pozměňovací návrhy. Účastnila jsem se také několika speciálních zasedání na toto téma, například se začínajícími podniky. Jeden z velkých evropských startup, startup SoundCloud, nám řekl, že i když má licenční dohody s hudebním průmyslem, kdyby tento zákon byl v platnosti před deseti lety, kdy začali podnikat, tak by z nich nikdy nebyl úspěšný podnik. A komisař Ancip včera řekl, že si nemyslí, že tento návrh je uh, v konfliktu se směrnicí o elektronickém obchodu, ale zároveň řekl, že návrh zpravodajky je problematický, což mě překvapuje, protože to hlavní, co zpravodajka dělá, je snaha zajistit se, že tento návrh není v rozporu se směrnicí o obsahu, takže já se držím toho názoru, který vyjádřili odborníci na autorské právo z akademické půdy, kteří jasně řekli, že tento návrh um, vytváří obecnou povinnost monitorovat na to se díváme my v Evropském parlamentu podobně a Evropský soudní dvůr dal jasně najevo, že takové, takovýto obecný požadavek monitorovat je porušením základních práv. Pokud hovoříme o záměru článku 13, je důležité podívat se na aktuální vývoj příjmu hudebního průmyslu, které opět rostou a Myslím si, že celá řada problémů, se kterými se tento průmysl potýkal v posledních letech, spočívala právě v tom, že se tento průmysl odmítal přizpůsobit změnám toho, jak je zveřejňován obsah online. Já si proto myslím, že bychom se měli zaměřit na to, že, a, abychom, dali, abychom ošetřili skutečnost, že honorář obdrží skutečně autor a nerozdrobí se proces mezi různými distributory a podobně, takže tady je třeba ještě posílit ustanovení o transparentnosti celého postupu, tak aby autoři měli lepší kontrolu nad tím, kdo používá jejich obsah a kdo na nich vydělává. Pokud jde o výjimky, já souhlasím obecně s přístupem zpravodajky, ale také jsem předložila pozměňovací návrhy, aby bylo jasné, že tato eh, výjimka pro mm, vzdělávací zařízení eh, neplatí v případě individuálních licencí. A pak je tu ještě několik záležitostí, které jsou důležité pro výbor IMCO, tedy eh, svoboda použití panoramatického pohledu a obsah generovaný uživateli, to je také velice důležité, velice důležité spolu s interoperabilitou. Máme velký problém s tím, že uživatelé, kteří si legálně koupili obsah, nemohou, nemají eh, přístup k tomuto obsahu, protože některé technologie to neumožňují. A to je tedy třeba ještě řešit. Děkuji. Děkuji, chci vám jenom připomenout, že máme už jenom 20 minut a ještě další bod, takže prosím, snažte se být co nejstručnější. Je tu ještě někdo za FDD? Ne, pokud si někdo další nechce říct slovo. Požádám komisi, aby se také vyjádřila. Děkuji. Dobré ráno vám všem. My jsme důkladně prostudovali návrh stanoviska a také různé pozměňovací návrhy, které představili stínoví zpravodajové. Vyslechli jsme si vaše příspěvky, které svědčí o tom, jak složitá celá ta záležitost je. Jsme přesvědčeni, že lze nalézt společnou půdu, ale máme určité obavy z pozměňovacích návrhů které, jsou, eh, které se týkají tedy toho té eh, hodnotové mezery a práv vydavatelských domů. Pokud by tyto mm, byly uplatněny, tak by mm, vlastně šly proti duchu zamýšlené reformy rovnoměrného, eh, rovnoměrné distribuce hodnoty v celém řetězci. Jsme otevření jednání v některých věcech, například pokud jde o výjimky, ale chci se ujistit, že tato směrnice eh, bude i nadále velmi ambiciozní a naplní původní cíle reformy. Takže několik slov k vydavatelům novin a hodnotové mezeře. Nová práva eh, zveřejnit obsah online, vydavatelů novin zveřejnit obsah také online, je naprosto zásadní, eh, pokud mají tito vydavatelé mít přístup k obsahu, který je generován online. Pokud tedy dáme vydavatelským domům toto právo, nebude to mít žádný dopad na to, jak jsou v tuto chvíli používány hyperlinky, protože tady se zaměříme a kdybychom se zaměřili pouze na prosazování v praxi, není to záruka toho, že vydavatelé novin, kteří se ještě udrží na trhu, budou schopni dále uh, úspěšně podnikat, takže se jim vlastně nevyplatí investovat do kvalitní žurnalistiky, protože budou mít pocit, že tyto snahy nejsou dostatečně kompenzovány. Mám na mysli náklady, například ve smyslu nasazení válečného zpravodaje v zahraničí a tak dále. To všechno jsou náklady, které je třeba nějakým způsobem kompenzovat. Je důležité, aby držitelé práva měli možnost dojednat si úhradu za obsah, který je k dispozici na různých platformách a držitelé práv můžou mít, tak, musí také mít možnost protestovat proti užití jejich obsahu, který cirkuluje, aniž by byl uhrazen. To, co navrhujeme, podle našeho názoru ošetřuje různé zájmy, uvaluje určité povinnosti na platformy pokud jde o autorské právo užívané, nebo tedy obsah, na který se váže autorské právo a který je užíván eh, v převážné míře. Já si myslím, že toto ustanovení nejde proti duchu nařízení o e-commerce. Ne, tato tedy směrnice o e-commerce eh, říká, že členský stát má svěřeneckou povinnost správně ošetřit všechny služby, které souvisí s informační společností. Pokud jde o to, že tato, tento princip by se měl stahovat na všechny velké platformy, na kterých dochází ke sdílení obsahu, obáváme se, že by se tím omezily povinnosti pouze na platformy, které již uzavřely dohody s držiteli práv a přitom se na ně nevztahuje článek 14 Eh, směrnice o e-commerce, takže to by vlastně šlo proti duchu původního cíle našeho návrhu. Pokud jde o výjimky, tady jsme opravdu otevřeni dialogu, ale je důležité zajistit to, že navrhované změny nijak nezvrátí rovnováhu mezi potřebou využít obsah chráněný autorským právem za účelem výzkumu a zároveň tedy ochranou práv, drži, ochranu držitelů práv. A také je třeba tady zvážit to, jak ošetřit obsah, který je například užíván online formou digitálních výpůjček. Děkuji. Catherine, would you like to come back? Catherine, ještě na závěr k tomu něco. No já bych ráda řekla, že to bylo opravdu velice užitečné vyslechoci vaše názory, stanoviska. Těším se na setkání u kompromisu a skutečně věřím, že se nám povede pokročit ehm, díky spolupráci a že dosáhneme vyváženého pohledu u tohoto dosie, které já osobně považuji za nesmírně důležité, takže ještě jednou děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A dostáváme se k poslednímu bodu na našem dnešním dopoledním programu. Je to stanovisko k návrhu ohledně Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací a Ivan Štefanec je zpravodajem. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Hovoříme zde o velice důležité regulaci. Je to úřad evropských regulátorů, regulačních orgánů pro elektronické komunikace. Toto je návrh takzvaného telekomunikačního balíčku. Pokud jde o tento orgán, já si myslím, že stávající struktura dobře funguje a že teda může využívat i národní know-how na evropské úrovni. Hlavním cílem této zprávy je udržet ten hlavní orgán, radu regulačních orgánů a netvořit z toho plnohodnotnou agenturu. Berek by měl odolat eh, tlaku komise, které, který se snaží narušit institucionální rovnováhu. Navrhuji, na rozdíl od návrhu komise, my si myslíme, že pokud jde o ředitele úřadu BEREK, tento způsob by měl být tohoto jmenování zachován. Myslím si, že tato dvouúrovňová struktura s Berekem združením na jedné straně a úřadem Berek na druhé straně zaručí účinnost, efektivitu a zároveň rovnováhu mezi komisí, národními regulačními orgány a Berekem, združením Berek na druhé straně. My jsme vzali v potaz několik navrhovaných vylepšení komise, zlepšení a rozšíření kompetencí Bereku v oblasti regulačních záležitostí. Naším cílem je připravit dobře fungující strukturu tohoto orgánu a já jsem připraven diskutovat o všech možných potenciálních kompromisech a těším se na diskuzi u tohoto důležitého tématu s ostatními stínovými zpravodaji. Děkujeme, Ivane. Za SAD to je Nikola Dante. Děkuji, paní předsedkyně. Reorganizace Bereku představuje jeden z kroků té širší reformy zaměřené na podporu stále více evropsky koncipovaného trhu s, elektronik, s elektronickými komunikacemi. Takže jsme rádi, že v návrhu se objevují některé body a my právě se snažíme řešit těmi pozměňovacími návrhy. Jednak Cílem by mělo být zajistit nezávislost Bereku na Evropské komisi, protože s ohledem na úkoly, které by měl vykonávat, je potřeba, aby byl ve výkonu svých funkcí co nejvíce nezávislý. E, pokud e, jde o zřízení jedné agentury a zřízení nějaké právní subjektivity, tak myslím, že je potřeba opravdu dbát hlavně na to, jakým způsobem bude zajištěna zpráva a řízení takovéto agentury. A e, bude totiž potřeba vykonávat koordinaci jednotlivých národních orgánů, ale zároveň bude potřeba zajistit nezávislost rozhodovacích procesů. E, v tomto ohledu máme určité pochybnosti o výběru výkonného ředitele, protože ten by měl být jmenován na základě poměrně přesného eh, přesných specifikace ze strany komise. Zároveň je potřeba, aby nezávislost Bereku byla co nejlépe zajištěná a tudíž by tady měl mít důležitou úlohu i Evropský parlament. Zároveň je potřeba, zároveň tady vidíme určité rozdíly mezi tím, kdo podporuje vznik nové agentury, jako je třeba naše skupina, a některými jinými, kteří si přejí více zachovat ten stávající stav. Já věřím, že se nám ale podaří nalézt kompromis. Závěrem bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za jejich práci a doufám, že se nám podaří nalézt kompromisní návrhy, pokud jde o zprávu a řízení a o funkce nového bereku. A já doufám, že všichni k tomu budou přistupovat konstruktivně. Jestliže chceme skutečně mluvit o evropské organizaci regulačních orgánů na jednotném vnitřním trhu, tak musíme uh, k tomu přistoupit se vší odpovědností a já věřím, že zřízení takovéto agentury bude velkým přínosem pro jednotlivé evropské organizace a že zajistí více koherentní přístup v tomto sektoru. Děkuji. Thank you very much for easy. Děkujeme. Emma McClarkin za EKR, děkuji za slovo. My jsme už u původní výměny názoru jasně řekli, že vítáme práci zpravodaje, podporujeme ten hlavní směr návrhu stanoviska, těšíme se na dobrou spolupráci mezi jednotlivými skupinami. Věříme, že příslušný výbor veme naše stanovisko plně v potaz. Klíčovou záležitostí ovšem je institucionální struktura tohoto úřadu. Je jasné a myslím si, že i žádoucí, aby zde došlo k lepší implementaci evropské legislativy. Berek v tom může hrát velice důležitou roli. Berek prováděl uspokojivě mnoho let své aktivity i na základě původního hodnocení komise, to bylo potvrzeno. Samozřejmě, že je vždycky prostor k zlepšení. My osobně si nemyslíme, že ten původní návrh komise je správný, to znamená udělat z Bereku plnohodnotnou EU agenturu. Byl by to takový odklon od té důležité práce, kterou odvádí naše regulační národní orgány, pokud jde o sdílení nejlepší osvědčené praxe. Musíme vzít v potazy potřeby jednotlivých trhů, ve kterých tyto regulační orgány fungují. Proto nás těší, že toto bylo zohledněno pozměňovacích návrzích k našemu návrhu stanoviska, že je zde určitá vůle a i elán projednat to na dalších jednáních stěnových zprávy. Samozřejmě, že můžeme udělat mnoho dalších kroků pro okamžité zlepšení fungování úřadu BEREK, které bude vyžadovat mnohem méně zdrojů než vytvoření nějaké nové plnohodnotné agentury, ale jsme otevření různým dalším diskuzím, hledání cesty a věříme, že jsme vykročili správným směrem a správnými zlepšeními fungování této, tohoto úřadu. Děkujeme za Kaju k ALDE návrhům, jestli dovolíte, k tomuto stanovisku ohledně Združení Berek. My si myslíme nebo zaměřujeme se na to, aby práce Bereku byla přínosnou pro všechny zúčastněné Nemělo by to žádnou hodnotu, pokud by to bylo pouze diskusní fórum a nekonvergovaly by se tam osvědčené praxe Národní regulačního orgánu či telekomunikačních trhů. Pokud jde o cíle, tam jsme předložili pozměňovací návrhy. Hlavním cílem je jednotná implementace evropské legislativy v tomto ohledu. Kromě úkolů, které zde byly stanoveny, by měl mít Berek možnost závazných rozhodnutí tam, kde je nedostatek konzistentního přístupu, což by mohlo vytvářet přeskážky na vnitřním trhu nebo nějak um, zkreslovat interpretaci této oblasti, podobně jak jsme to viděli u GDP R. Pokud je o společné prosazování legislativy, pro nás je to důležité s ohledem na fungování jednotného trhu. Kolegyně chce, aby Berek byl proaktivnější při organizování spolupráce mezi národními regulačními orgány u společných projektů, synergii, aby nedošlo k nějaké defragmentaci, ale spíše přidané hodnotě na evropské úrovni. Berek by měl být nezávislým združením a v tomto ohledu předložila kolegyně rovněž pozměňovací návrhy. V neposlední řadě technologické záležitosti a výměna informací mezi národními regulačními orgány. Kód. Kód je důležitý tak, aby NRA a BEREK, aby nedošlo k nějakým duplikacím pro přeshraničně fungující společnosti. Právě proto předložila návrh na tzv. one-stop shop, jednotné okénko, které by zlepšilo účinnost výměny informací mezi regulačními národními orgány. Takže děkujeme a Kája za naší frakci se těší na další spolupráci s pravodajem i s novými spolu s pravodají. Někdo zakuje? Zelení. EFDD, ENF. Někdo k tomuto tématu ještě? No a tak, není-li tomu tak, takže komise. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval za příležitost vystoupit s některými argumenty, poznámkami k návrhu zprávy a i k vašim připomínkám. O co jde? Měli bychom se podívat holisticky na celou problematiku a ne pouze na strukturu bereku. Samozřejmě, že ta struktura je důležitá. Ovšem ta struktura slouží mnohem důležitějšímu cíli a to je to, aby berek fungoval efektivně a přispíval k účinnějšímu fungování vnitřního trhu pro elektronické komunikace. V tomto ohledu se zdá, že jsme se shodli na tom, že Berek má a bude hrát čím dál důležitější roli při implementaci tohoto rámce do budoucna. Lidé si myslím nahlíží na rozšíření pravomocí Bereku pozitivně. To je výchozí bod. A poté se můžeme ptát, zda ta organizační struktura je skutečně vhodná a umožňuje Bereku provádět tyto úkoly. My jsme to zhodnotili v našem návrhu a máme pocit, že to neodpovídá úplně tomuto cíli. Berek samozřejmě přispěl zásadním způsobem eh, k implementaci stávajícího rámce. Ale v posledních letech jsme viděli to, že Berek v roamingu nebo v oblasti neutrality síti hrál čím dál tím důležitější roli. A tyto úkoly se mají ještě dále rozšiřovat. Když se tedy podíváme na jejich organizační strukturu, ta složitá dvoustupňová struktura je prostě komplikovaná, proto si myslíme, že je zde prostor pro zlepšení, to je jedna důležitá věc. A druhá záležitost, asi bychom měli zhodnotit, zda stávající struktura opravdu umožňuje Bereku jakožto Evropskému úřadu prosadit plně svůj potenciál. Samozřejmě, že Berek je založen na znalostech národních regulačních orgánů. My to nespochybňujeme v našem návrhu NRA. Orgány zde hrají důležitou roli. Ale zároveň je zde ta evropská dimenze, kterou bychom chtěli prohloubit a zlepšit a ta nám chybí. Takže my si myslíme, že pokud by Berek měl opravdu vzhledem k rozšířeným pravomocem fungovat efektivně, tak i jeho organizační, nebo jeho organizační struktura by měla být efektivnější. Poznámky, připomínky, které jsme si vyslali v minulosti i dneska, vedou k tomu, že snad bychom tímto naším návrhem nějak podkopali nezávislost Bereku. Některé prvky našeho návrhu se týkají i role komise a hlasovacích práv v rámci řídící rady a role komise při jmenování či výběru výkonného ředitele. Rád bych řekl, že my vycházíme v tomto návrhu ze společného přístupu k decentralizovaným agenturám, tak jak to bylo odsouhlaseno všemi třemi institucemi, čili my jsme opravdu nemohli vycházet z jiného výchozího stanoviska, Jistě, ale existuje způsob, jak zajistit nezávislost Bereku. <laughs> o tom jsem přesvědčen a komise je připravena vést konstruktivní diskuze k tomuto bodu. Zároveň jsme ochotni diskutovat i o postupu jmenování výkonného ředitele. Jestli dovolíte, rád bych zúraznil to, že my jsme vycházeli ze společného stanoviska a jsme si jistí, že nalezneme dobrý kompromis. A poslední věc. Tyto dvě záležitosti můžeme vyřešit a neměli by nám bránit ve snaze zefektivnit organizační strukturu Bereku pro regulační úkoly, které nás v následujících 10 a 15 letech celé tomto sektoru čekají. Ivane, ještě nějaké poznámky na závěr? Dobře, takže tím pádem se uvidíme eh, odpoledne. Přeji vám dobrou chuť a děkuji.